námitky, tak budou platit za potvrzené. Dámy a pánové, jak víte, lhůta pro kandidatury na post eh, evropského eh, ochránce ombudsmana eh,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 dva dokumenty, které předložil všem.